pánského dezidenta. Děkuji vám za tuto poznámku. Samozřejmě, jestli se k něčemu takovému, jestli něco takového se stalo, tak my zaujmeme takové stanovisko, k jemu jste nás vyzval a děkujeme, že jste nás na to upozornit. A teď přicházíme k pořadu jednání. Na základě dohody politických frakcí v pondělí budeme mít nejdříve ústní otázky, nebo tedy otázky k ústnímu zodpovězení ohledně krize evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy. A na druhém místě budeme mít zprávu Gunnara Hockmarka, která se týká prvního programu politiky rádiového spektra. Máte nějaké poznámky? Je to tedy potvrzeno? politickými frakcemi. Pokud jde o úterý, tak tam nemáme žádný návrh na změny a pokud jde o středu, tak zde máme návrh, který za chvíli představí pan místopředseda Speroni, Bude se to týkat eh, Evropy a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tam by se měla zahrnout také křesťanská komunita v Egyptě. Je zde tedy žádost, která se týká středečního dopoledne ve středu v 9 hodin za přítomnosti baronky Ashton. Spolupředseda Sperony nám představí tento návrh, nebo tedy tuto žádost o změnu. Pane předsedo, nechtěli jsme navrhovat podstatnou změnu pořadu jednání, že bychom tam dodali něco dalšího nebo že bychom nahradili nějaký bod. Chceme pouze rozšířit téma, k němuž se bude vyjadřovat místo předsedkyně. Takže žádáme, aby se k Sýrii a táborům připojila také otázka křesťanské menšiny, především koptů v Egyptě. Jedná se o citlivou oblast a jedná se o téma, které je velmi úzce schváleno, nebo tedy spojeno s ochranou menšin. A já žádám kolegy, aby schválili tuto žádost. Děkuji. Kdo by se chtěl vyjádřit pozitivně k této žádosti? Pan Golmiš, pokud jsem to dobře pochopil, prosím. Pozitivně k tomuto návrhu, je to tak? Pane předsedo, já jsem plně pro tuto žádost. Požádal jsem o slovo k pořadu jednání v úterý. Nevím, jestli mě můžete dát slovo teď nebo poté, co bude přijato rozhodnutí o návrhu pana Speroniho. Ne, my teď musíme ukončit bod, který jsme začali, který se tedy týká středy. Pan Kon Bendit se chtěl vyjádřit pozitivně k této žádosti, prosím. Ne, negativně. Negativně. Pan Maria Mauro pozitivně. Pozitivně, ano? Děkuji, pane předsedo. Já vystupuji na podporu žádosti pana Speronyho. S ohledem na to, že situace, která se týká koptů a konfliktů je situace, která jasně odráží rizika, k němž dochází v Egyptě. Takže si myslím, že je třeba podpořit tuto žádost, protože se nejedná pouze o to, že bychom eh, hájili nějakou snahu o prosazení identity koptů, ale je to symptom celé egyptské situace a myslím si, že pozorný monitoring ze strany Evropského parlamentu, především prostřednictvím prohlášení baronky Ashton, je nutný. Děkuji, pan Kohn-Bendit. Drazí kolegové, Všichni byli šokováni tím, co se stalo v Egyptě. Musíme ale být rozumní. Máme šest bodů, o kterých se bude diskutovat s paní Ashton. Máme zde Sýrii, Ashraf, máte Gualtieriho zprávu, Albertiniho zprávu, máte zde problém Evropa jako globální hráč na poli OSN. To opravdu nemá žádný smysl. Já si myslím, že bychom měli požádat výbor pro zahraniční záležitosti, aby se diskutovalo o Egyptě a tam by se zahrnulo všechno to, k čemu došlo mezi menšinami, aby byla vypracována zpráva vlastní iniciativy a potom, abychom měli o měsíc později debatu pouze o Egyptě s paní Ashton. Pokud tam přidáte šestý bod, tak už tady nikdo o tom nebude hovořit, každý si z toho vezme něco jiného. Já si myslím, že když budeme mít šest bodů, s nimiž budeme chtít hovořit s baronkou Ashton, tak se vůbec nezaměříme na Egypt. Já chápu, že vás to zajímá, ale není řešením, že bychom tam doplnili něco, o čem se stejně už ve středu dopoledne diskutovat nebude. Děkuji, pane předsedo, a teď přistoupíme k hlasování. Kdo je pro přijetí návrhu, který předložil pan Sperony? Děkuji. Kdo je, Děkuji. Kdo je proti? Musíme to ověřit. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni? Já čekám. I, I wait. I... Čekám. Okay. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A proto tedy doplníme tento bod na program středečního rána. Pan Golmiš. Merci. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Konference předsedů naplánovala na zítřek hlasování o eventuálním eh, zbavení imunity mé osoby. Já nechci hovořit o podstatě této záležitosti, ale pokud jde o pořad jednání, tak bych byl rád, abyste vzali v úvahu, že jsem trochu šokován a to nejsou slabá slova, že se nepočítá s žádnou debatou Nepočítá se s tím, že dostanu třeba dvě nebo tři minuty, abych mohl představit eh, hromáždění své stanovisko, které si myslím mohlo být zajímavé, protože si nemyslím, že by zpravodaj převzal ten argument z poslední doby, když eh, o tom hovořila paní Volise. Evropský soudní dvůr to jasně tehdy odsoudil. Děkuji, pane kolego, ale to není technická připomínka. Děkuji vám. Já žádám řečnickou dobu. Já žádám debatu, žádám řečnickou dobu, dvě nebo tři minuty. Je to, je to technická připomínka, týká se to pořadu jednání. Já chci dvě nebo tři minuty, abych mohl hájit svou čest. Omezuji se pouze na to, zda by parlament mohl jednou pro jednou respektovat právo na obhajobu poslanců a nezajímat se pouze Guatemalou a Indonésií, ale také obhajobou našich práv v rámci hemicyklu. Děkuji, pane Golmiši, ale my postupujeme v souladu s principem číslo 7, bod 8 našeho jednacího řádu a tam je výslovně řečeno, jak v těchto případech postupovat. A všechny připomínky, které jste zde vznesl k pořadu jednání, musí být oznámeny alespoň hodinu předtím, než bude zahájena rozprava. Navíc opakuji, je to zásada číslo 7, bod 8 našeho pořadu jednání. Děkuji vám a teď tedy přistoupíme k pořadu jednání. Pardon? I, I something on Wednesday. finished ke středě. Chtěl bych se vyjádřit ještě ke středě. Ano, prosím. Konference předsedů naplánovala na středu odpoledne rozpravu o návrzích italské a francouzské vlády, aby se dali do závorky, řekněme, šengenské dohody. Promiňte, to bylo úterý. Úterý odpoledne, úterý v 15 hodin. To, o co já jsem žádal na konferenci předsedů, bylo rozhodnuto, aby pan Baroso byl přítomen a mě by zajímalo, jaké jsou informace o přítomnosti pana Baroso. Proč je to pro nás velmi důležité? Protože první osoba, která zaujala stanovisko po setkání pánu Sarkozyho a Berlusconiho, byl předseda komise pan Baroso. komisaři se vyjádřili různými způsoby. V komisi je předseda komise pověřen její reprezentací a právě proto my trváme na tom, aby pan Barroso byl přítomen eh, v úterý odpoledne v 15 hodin. Já se omlouvám, že jsem si spletl úterý a středu. Děkuji, děkuji vám za vaše poznámky, já to ověřím, ověřím to, pane spolupředsedo. Okamžitě, protože nyní nevím. Nyní to nevím, je mi líto. Očekávám, že bude přítomen. Předpokládám, že bude přítomen. Žádnou jinou informaci nemám, ale mohu to pro vás prověřit jako speciální gesto. Děkuji vám. Kolega Gianni, mohu vás požádat, pane místo předsedo? Great. Is... Dalším bodem e, je, náš bod je zpracovaný v Itálii, takže se musíme asi převléknout. Musíme se musíme eh, si přesednout. Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Ehm. Dobrý den všem. Tímto tedy prohlašujeme pořad jednání tohoto týdne za schválený a můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání a tím je diskuze o otázkách ústnímu zodpovědění pro komisi.